Eh, navyšují sami platy, protože to není možné, bylo by to i nezákonné. Tím eh, eh, se dopouštíme demagogie. Děkuji, dámy a pánové. Rozprava je ukončena, hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. A nyní přistoupíme k následujícímu bodu na pořadu jednání a tím je ochrana finančních zájmu společenství, boj proti podvodům. Je to zpráva pana Sorina Ivana. Zahájíme rozpravu a nejdříve dostane slovo pan zpravodaj na čtyři minuty. Prosím. Doamnă președinte, domnule comisar, acest raport privind protecția intereselor uh, financiare ale Uniunii Europene tato zpráva, která se týká ochrany eh, finančních zájmů Evropské unie, se opírá o článek 325 a rovněž eh, zprávu komise. V článku 325 smlouvy se zcela jasně hovoří o boji s podvody. Na druhé straně zpráva komise se jasně nezabývá eh, otázkou, kolik nesrovnalostí je podvodem a kolik eh, je pouhou chybou. Tady musíme v podvod jasně eh, definovat, abychom si stanovili, kde máme co dočinění s protiprávním jednáním. Na druhé straně chyba může být nezáměrná a může být přehlédnutím. Eh, pokud například bychom mohli souhlasit eh, s určitou mírou tolerance vůči chybám, na podvody to neplatí. Tam musí být nulová tolerance, zejména z hlediska rozpočtu Evropské unie. Další závažný problém. Eh, tady se týká, eh, to se týká sběru informací a dat. Tady musíme navázat velice seriózní dialog eh, s členskými státy, tak aby oni předávali Evropské komisi podrobné údaje o tom, jak se fondy využívají. Informace a zprávy musí být eh, kvalitnější. Ale to se pak váže rovněž s větší mírou politické odpovědnosti. Já apeluji na komisi, aby eh, takové národní deklarace musel podepisovat vždy zodpovědný minister, a to minister toho kterého členského státu, vládní minister. 16,7 miliard eur z evropského rozpočtu pochází z vlastních zdrojů. Zejména příjmy z celních poplatků. 70 eh, podléhá takzvanému zjednodušenému řízení. Já tady budu citovat zprávu kontrolního účetního dvora, tam se hovoří, že eh, zjednodušené řízení je nízké a e, počet chyb je alarmující. Tady je důležité, aby v tomto případě komise opravdu odhadla, jaké mají tyto chyby dopad. Rád bych poblahopřál agentuře OLAF za e, operaci Diabolo 2, díky které se nejen dá lépe chránit zájmy Evropské unie, ale dá se vést i boj s paděláváním, s padělky. E, kromě škod, jež páchají e, padělky finančním zájmům, mají i negativní dopad na spotřebitele a celkově na komunitární hospodářství. A nyní výdaje. Na jedné straně pohovořím o využívání unijních fondů, na druhé straně o tom, jakým způsobem je možné zpět získat eh, peníze, jež nebyly využity. Zde má místo pár slov o systému Ajax, to je integrovaný systém kontroly, ten sám systém je dobrý, ale jeho aplikace se váže s vážnými problémy, protože pokud nemáme správné vstupní údaje, eh, případně aplikace, tak ty výsledky nejsou uspokojivé. A když hovoříme o eh, tom, jakým způsobem se fondy um, Eh, utrácejí, tak máme 42% a 50% u těch fondů soudržnosti a eh, tak dále, a což není uspokojivé. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji, a nyní pan Šemeta. Paní předsedající, vážení poslanci, Nejprve mi dovolte, abych poděkoval panu zpravodajovi Ivanovi za velmi konstruktivní zprávu. Chtěl bych se ve svém vystoupení zaměřit na šest velmi důležitých prvků. Nejprve k ochraně finančních zájmů. Zpráva z roku 2009 již zahrnuje podrobné informace týkající se úrovně podvodů a nesrovnalostí a odhaduje také míru chybovosti za jednotlivé členské státy a jejich čerpání eh, z Fondu soudržnosti. A já samozřejmě jsem si velmi rád vyslechl vaše připomínky a vezmu je na vědomí. Dále připravuje Evropská komise sdělení v spolupráci s komisařkou Reding, kde budeme hovořit o strategii na ochranu prostředků z evropského rozpočtu. Chceme se podívat na postupy, chceme se podívat na eh, trestní právo hmotné, hmotné a eh, institucionální rámec. Co se týče vlastních zdrojů, v roce 2010 komise zahájila eh, mise do všech členských států, aby zjednodušila celní řízení a budeme co nejdříve informovat parlament o tom, jaké byly výsledky této analýzy a jak se to projeví v implementaci. Za čtvrté, k pašování cigaret. Nyní uzavíráme dohodu se čtyřmi velkými výrobci cigaret a snažíme se o uzavření protokolu, který by měl zabránit nelegálnímu obchodu s cigaretovými výrobky v rámci VTO. Za páté chci říci, že naprosto souhlasím, že porušování pravidel pro zadávání veřejných zakázek je velmi významným zdrojem chyb, zejména tam, kde dochází až k stoprocentnímu spolufinancování z evropského rozpočtu. Na rok 2012 chceme navrhnout zjednodušení eh, směrnic Evropské unie o veřejných zakázkách na základě eh, Bílé knihy, která bude zveřejněna v průběhu tohoto roku. A za šesté, Eh, uznáváme, že vracení neoprávněně využitých prostředků je v finančním zájmu Evropské unie. Evropská komise eh, využívá různé nástroje, jako je přerušení plateb členským státem, státům tam, kde řídící a kontrolní systémy nejsou účinné. V roce 2010 eh, u regionálních a sociálního fondu tak byly přerušeny platby výše 2,4 miliardy eur. Evropská komise bude vyvíjet tlak na členské státy, aby měly co nejefektivnější eh, systém vracení prostředků od neoprávněných eh, příjemců. V oblasti zemědělství se to také zlepšilo v roce 2010. Eh, se zvýšila míra vracení neoprávněných prostředků o 53% v porovnání s rokem 2006. Chtěl bych nicméně zdůraznit, že eh, u víceletých programů vidíme ty skutečné výsledky až po uzavření programu, protože potom máme k dispozici údaje o tom, jak byly eh, ty různé případy podvodu vyřešeny. Komise chce aktivně eh, proskoumat samozřejmě všechny návrhy Evropského parlamentu v této oblasti. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní přistoupíme k řečníkům z jednotlivé politické skupiny za EPP. Paní Makovej na dvě minuty, prosím, máte slovo. Thank you. Um, I believe we have to talk... Děkuji. Já jsem přesvědčena, že bychom měli hovořit o tom, co se dá napravit. Tedy budu hovořit o těch kritických, důležitých otázkách. Za prvé, komise a její zpráva nepodávají informace o odhadovaných úrovních eh, nesrovnalostí a podvodů v jednotlivých členských státech a proto nebylo možné si vytvořit jasný obraz přesné úrovně podvodů a chybovosti v členských státech. Kromě toho se komise celkově sice vypořádala s nesrovnalostmi, ale podvody se podrobně nezabývala a já doufám, že se to do budoucna na budoucím roce napraví. Další věc, veřejné zakázky. Tam víme, že to je oblast, kde je nejvyšší riziko korupce a podvodu. My apelujeme na komisi, aby se zaměřila na eh, předpisy v oblasti veřejných zakázek a aby tam byl sjednocený systém zadávání zakázek a nadefinována a e, vymezené jasná kritéria, za kterých se rozhoduje o veřejných zakázkách a rovněž zavedení větší míry transparentnosti To rozhodování v té oblasti. Rovněž by se mělo přeskoumávat rozhodování z minula a využívání veřejných prostředků. E, my čekáme, že komise a rada e, budou s konečnou platností revidovat současné předpisy a podají nám zprávu. Další věc, konečný příjemci různých fondů. Na webových stránkách komise vidíme některé konečné příjemce z členských států, ale tady se to musí zlepšit. Potřebujeme zcela jasné místo, například jedné webové stránky, kde zcela transparentně si každý může najít všechny konečné příjemce ze všech členských států. A na stejných webových stránkách by měly být standardní informace, Eh, stejného typu o všech konečných příjemcích a při nejmenším v jednom eh, pracovním jazyce Evropské unie. Jinak budeme zavoleni různými informacemi, jež nejsou vzájemně srovnatelné, které nám neposkytnou transparentní obraz. Čili ještě jednou, pan komisař řekl, ano, vždy se dá něco zlepšit. Já doufám, že to zlepšení bude viditelné. Děkuji, paní Makovej. A nyní pan Gajer na minutu. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, eh, vážený pane komisaři Šemeto. Víme, že 80% rozpočtu EU se eh, utrácí v managementu, tedy v členských státech, kde dochází ke chybám, k nepravidelnostem, k podvodům. V tom smyslu je ta eh, výroční zpráva k ochraně finančních zájmů v Evropské unie ku prospěchu členským státům. A tady děkuji všem stínům z ostatních frakcí. Ve zprávě komise jsem četl o ochraně finančních zájmů. V německé verzi je to na straně 11 a tam je zajímavá věta. Tam jsem se dočetl, že u programu druhého cíle se dá vystupovat veliká míra nesrovnaností u těch zemí, které mají největší prospěch. Spojené království a Nizozemsko a že to mělo velký dopad. Kolegové, Nizozemsko, Spojené království, to jsou ty dvě země, které nás vyzývají k tomu, abychom e, rozpočet srazili dolů. A já je tady vyzvu, postarejte se prosím o to, abyste správně utráceli e, peníze evropských daňových poplatníků a vy si to snižte ve svých zemích. A pokud byste k tomu rád něco dodal, tak to by mě velice zajímalo. Děkuji. Eh, pan Stas za zelené, za, na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové. Zpráva o podvodech eh, a nesrovnalostech je velmi důležitá. Díky tomu máme přehled o tom, jak se využívají prostředky, co nefunguje a co by se mělo zlepšit. A v tomto kontextu je ta zpráva velmi významná. Po debatě na výborech a na plném zasedání si myslím, že můžeme vyvodit následující závěry. Ta zpráva by měla být přesnější. Měli bychom si eh, zjistit eh, údaje o skutečném objemu páchaných podvodů v Evropské unii. A musíme si uvědomit, že ta současná praxe podle mě není optimální, a to říkám mírně. Měli bychom vyvinout eh, tlak na členské státy, aby zlepšili svoje řízení těchto záležitostí je také potřeba se zajistit, aby co nejvíce neoprávněně vyžených prostředků se vracelo zpátky do evropského rozpočtu a měli bychom se k tomu vrátit v rozpravě o rozpočtovém rozporu, eh, o rozpočtovém absolutoriu. A dále bychom se měli postarat o to, aby členské státy eh, poskytovaly informace o míře podvodu a nesrovnalostí, zejména Francie a Španělsko mají co zlepšovat. Já jsem zpravodajem o zpravodajem u podobné zprávy a vím, že například OLAF má informace o nelegálním obchodu s tabakovými výrobky. Myslím, že to je organizace, která odvádí skvělou práci a výborně spolupracuje eh, se společnostmi, jako je Imperial Tobacco, British American Tobacco. A podařilo se zajistit asi 500 milionů eur to ale eh, jsou, nejsou peníze, které by se měly vrátit českým státům. Měly by to být prostředky, které se eh, vrátí komisi na to, aby se posílila opatření proti podvodům. Protože to jsou peníze, které byly získány díky práci Olafu a je potřeba využít na boj proti podvodům. Eh, Děkuji, prosím, abyste dodržovali čas. Paní Češková, minuta, prosím.

tato záležitost je ale nyní projednávána na půdě národního parlamentu v české republice. chci ještě poukázat na bod ve kterém děkuji za pozornost. Děkuji a paní za svou frakci jednu minutu. Víme, že tady hovoříme o pochybeních, ale v mnoha případech to jsou eh, eh, podvody a korupce. Je potřeba, abychom vyhlásili nulovou toleranci těmto věcem a například i nedávné zkušenosti s některými poslanci, kteří nabídli předložit podměňovací návrhy výměnou za eh, peníze, je dokladem toho, kolik korupce se tady vyskytuje. Pouze tři z těch změněných poslanců rezignovali na svůj mandát. Chce, chceme změnit příslušnou legislativu. Jeden z těch poslanců dokonce spochybnil pravomoci Olafu se těmito věcmi zabývat a vyšetřovat je s tím, že v některých členských zemích by vůbec eh, ty věci nebyly považovány za trestné a nebyly by vyšetřovány a myslím, že by Spojené království mělo zastavit platbu do evropského rozpočtu, dokud tyto podvody nebudou řádným způsobem vyšetřeny. Děkuji. A nyní má slovo pan Segedy. Já především v čase, který mám k dispozici, bych rád hovořil o korupci a o politickém podvodu. Je mi líto, že v této zprávě se zabýváme pouze tím případem tří evropských poslanců, kteří byli usvědčeni z korupce. Evropský parlament a tito tři poslanci představují pouze špičku ledovce. Máme zde tisícovky různých konkurzů, žádostí o financování a v 50% případ, procentech případů můžeme říci, že se jedná o opravdovou loupež. A politici se zde odtahují od občanů, oddalují se jim, takže občané potom rezignují. Je zde taková atmosféra, kdy vlastně dochází k rezignaci, kvůli tomu se uzavírají školy, jsou zde problémy i v potravinářském sektoru. A v tomto případě naše strana navrhuje, aby byla zrušena parlamentní imunita. Děkuji a nyní přistoupíme k ostatním řečníkům. Paní Gresle, dvě minuty, prosím. Pane komisaři, kolegyně, kolegové, eh, zpráva PIV za rok 2009 přináší různé novinky je to poprvé, co se komise pokouší nějakým způsobem klasifikovat úroveň nesrovnalostí a podvodu, což znamená, že je to už takový hmatatelný důvod, důkaz, že se nějakým způsobem statisticky vše nějakým způsobem bagatelizuje, což se mně, pane komisaři, nelíbilo. Další novinka implementace toho systému IMS. Nyní máme 800 míst v Evropě, kde se dají zadávat data a nikoli pouze 500 jejich. což znamená, že se znásobuje možnost zavádění nesrovnalosti a 32% ze 32% se dělá 102%. Tady vidíme, že komise stále ještě je velice trpělivá s tím, jak se v členských státech vše implementuje. Vidíme, že mnohé zaostávají, to se ve zprávě dočteme, proto chci, aby se IMS plně implementoval, až když poběží stoprocentně, tak budeme mít eh, data, na, kterých můžeme eh, se, na které se můžeme spolehnout, která nám podají jasný obraz. Já s obavami sleduji situaci v Itálii. Eh, tam jsou podvody na špičce s velkým odstupem k ostatním státům. 60% těch ehm, podvodů se zdá, eh, lze připsat Itálii a tam by se mělo přistoupit k ačnímu plánu a zvláštním opatřením. Rovněž děkuji agentuře OLAF za to, jak se zhostila důležitých úkolů Eh, musíme znovu eh, apelovat na to, aby se komise opravdu zavázala bojovat eh, s podvody. Proč mít přístup k datovým bankám, pokud si omise stejně tak váží práce agentury OLAF? tak bychom rádi, aby se to nějakým způsobem objevilo i v zákonných opatřeních. Děkuji paní Flašiková Beňová na jednu minutu. Děkuji paní Paní předsedkyně, já bych ráda vyslovila podporu koleg, kolegovi zpravodajovi k tomu, jak oprávněně kritizuje výroční zprávu Evropské komise. Komise se soustředuje pouze formálně na to, co jí oznámí členské státy. Pane komisaři, ale vy byste se měl snažit dívat pod povrch, využít tomu specializované orgány. Musíte vyvíjet více úsilí a aplikovat i nejmodernější metody boje s podvody. Budeme-li pokračovat způsobem, jak to vidíme ve výroční zprávě v roce 2009, tak mnohé podezřelé záležitosti zůstanou pouze u odhadu. Například některé členské státy, které mají vysokou finanční podporu, mají nízkou míru finančních podvodů, ale je to u nich opravdu tak růžové, anebo ta národní metodika je více souvývavá v těch státech. Já absolutně souhlasím s panem zpravodajem v tom, že komise vynakládá nepřiměřeně mnoho úsilí na to, aby nás v parlamentu přesvědčila o potřebě zavést nějaké přípustné riziko chyb, místo toho, než aby eh, zavedla v členských státech povinnost hlásit hospodaření. Děkuji. Pan Vojčechovský, rovněž na minuty paní předsedkyně. Já souhlasím se zpravodajem, totiž neměli bychom zde směšovat eh, vážné podvody s náhodnými chybami, protože ty náhodné chyby nás pouze, nám pouze odvracejí pozornost od toho, na čem opravdu záleží. Rovněž sdílím výtky vůči komisi. Eh, komise se vyjadřuje příliš všeobecně, je tam příliš málo informací o konkrétních podvodech, o konkrétním zneužívání prostředků a naše diskuse by mohla být mnohem více věcná, kdybychom právě měli konkrétně informace. My bojujeme s korupcí ale měli bychom začít sami u sebe. A pokud budeme eh, v této sněmovně se zabývat různou legislativou, tak bychom měli dbát na to, aby byla transparentní, aby byla jasná pravidla pro rozhodování, aby byla vyloučeno střed zájmu a aby vše bylo zcela jasné, na co se tedy utracejí unijní peníze a aby každá kontrola byla průběžná a to jsou takové základní pravidla a my bychom se jich měli držet. Děkuji. Pan Hartung na minutu. Het rapport. De reden is echter heel triest. Děkuji. Já nejsem spokojen s touto zprávou. V té zprávě jsou uváděny různé případy, kde došlo k podvodům a nesrovnalosti jsou tady popisovány jenom velmi obecně. Spousta evropských prostředků se vynakládá špatně. Polsko, Rumunsko a Bulharsko jsou tři státy, Eh, kde dochází ke zvýšení těchto prostředků. Itálie a Španělsko jsou ti pachatele, kteří se dopustili největší míry podvodu a pouze 10 prostředků, které byly špatně vynaloženy, se vrátily do rozpočtu. A to všechno v podstatě bylo odepsáno a nikdo s tím nic nedělá. Jak dlouho ještě musíme tolerovat podvody a jak dlouho budou muset daňoví poplatníci tyto peníze eh, poskytovat? Děkuji slovo má paní Macony. Promiňte. Máme zde otázku pro pana Hartonga. Pane Hartogu. Přijímáte, takže máte tři, 30 vteřin, pane Stasi. Pane Hartungu, já jsem eh, si vás eh, velmi pozorně vyslechl, ale poslouchal jsem i ostatní. Eh, víme, že tady byly dva čistí plátci nebo přispěvatele do rozpočtu a i oni vykazovali značnou míru pochybení. Co uděláte u vás doma v Nizozemí, abyste zajistil, že nebude docházet k těmto nesrovnalostem? Eh, eh, Pan Hartog má 30 vteřin na odpověď. Děkuji kolegovi za jeho otázku. Pokud si dobře přečetl mou zprávu, mohl z toho zjistit, eh, že Nizozemsko a také Spojené království patří mezi země, kde je nejnižší procento podvodu, ale hovořím tedy hlavně za Nizozemsko. Říká se zde, že případům eh, podvodu musíme přistoupit velmi tvrdě. Paní Macony, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já si velmi cením eh, práce zpravodaje. Bohužel není zde uh, velký zájem komise o tento parlament, protože už minulý rok parlament komisi upozornil na to, že jsou zde určité specifické akce, které by měla zahájit, aby byl dosažen tento cíl ochrany finančních zájmů Evropské unie a finančních zájmů daňových poplatníků, abychom bojovali proti podvodům. Jak říká zpravodaj, neklesají problémy vyplývající z nesprávného využívání těchto prostředků a procento podvodu je pořád ještě velmi vysoké, takže pokud je cílem naší kontrolní práce zajistit získání takto špatně využitých prostředků, tak eh, jsme neuspěli. Jak eh, už jsme říkali, ve zprávě předložené minulý rok, tak komise by měla zasáhnout v určitých kritických případech které bych rozdělila do tří kategorií, jak říkali i předřečníci. Zodpovědnost členských států, především eh, pokud jde o mechanismy komunikace na úrovni členských států. Za druhé také je třeba mít jasné normy. Je důležité, abychom jednotně definovali koncepty, jako je uh, neregulérnost, podvod a tak dále. Potom je zde také transparentnost. Nestačí pouze mít k dispozici data, musíme také implementovat eh, tato data a musíme je zveřejňovat na webových stránkách. Je to bohužel příliš pomalá záležitost. Pokud je o první bod, to znamená zodpovědnost členských států, tak zde také upozorňuji na to, že zde chybí harmonizace národních systémů a to vede k velkým zpožděním při odhalování podvodu. Několikrát se zde hovořilo o Itálii. Itálie se uvádí také v dokumentu zpravodaje. Já bych k tomu chtěla pouze připojit, pokud dovolíte, že máme určitě velmi dlouhé časy na to, abychom všechno udělali, ale my to chceme urychlit, pokud je administrativně trestní postupy, ale pokud zde nebude jednotná definice podvodů a neregulérností, tak je jasné, že čas na na získání těchto zdrojů zpátky u zemí jako Itálie bude trvat velmi dlouho. Hodně jste, hodně jste překročila svůj čas, takže myslete i na ostatní řečníky, kteří chtějí vystoupit. A teď je na řadě paní Hercog. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodajovi. Činnost parlamentu a účetního dvora je velmi důležitá včetně národních kontrolních orgánů. A je potřeba, abychom měli jasnou představu o tom, jak tyto instituce pracují, jakou kontrolní činnost vyvíjejí. Měli bychom se samozřejmě zamést i před vlastním Prahem a proto bychom měli zavést přísná pravidla, která budou účinnější než ta, která máme v současnosti. Dovolte mi ještě, abych eh, řekla, že je potřeba rozlišovat mezi nesrovnalostmi a podvody. Podvodníci, podvodníky je potřeba trestat, ale ti, kteří se dopustí chyb, eh, by měli mít jiné zacházení. A proto by členské státy měly všem orgánům dávat k dispozici jasné informace, aby docházelo k co nejmenší míře chybovosti. Není překvapením, že je tady celá řada nových členských států. Teď eh, paní McGuinness na dvě minuty, prosím. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům, včetně Moniky Makovej, za příspěvek k této zprávě. Ta zpráva je důležitá. Jde o to, že daňoví poplatníci by měli vědět, že jejich prostředky jsou vynakládány správně. To, o čem hovořila poslední eh, řečnice, tedy rozdíl mezi podvody a chybami, Eh, je velmi důležitá věc. Víme, že podvody jsou dělány s úmyslem, zatímco dochází k celé řadě pochybení v, eh, ve finanční správě. Neměli bychom ty dvě věci směšovat. Co se týče zemědělství, o tom hovořili někteří kolegové, tady je důležité, aby v platbách zemědělcům došlo ke zlepšení je potřeba v rámci reformy společné vědecké politiky pokračovat eh, ve zlepšeních. Chtěla bych upozornit na odstavec 24, kde se hovoří o kontrolních systémech. Já vím, že v Irsku musí zemědělci eh, věnovat velkou pozornost těmto záležitostem. Někdy se jednotlivci dostanou do situace, která se ale liší od eh, velkých firm nebo organizací, které by si s tím měly poradit mnohem lépe. Pan Balčutis eh, má na vás eh, jednu otázku. Pardon, pan Balčutis má slovo. Ivan atlikusiam puikų darbą, rengiant šį svarbų pranešimą. Sąjungos mokesčių mokesčių. Já bych chtěl poděkovat kolegovi Ivanovi za předložení této zprávy. Je potřeba využívat co nejúčelněji peněz daňových poplatníků a měli bychom se postarat o to, aby členské státy měly dobré kontrolní mechanismy a odhalovali podvody. Komise a OLAF by měly mít k dispozici spolehlivé informace o podvodech. V současnosti míra vracení neoprávněně využívaných prostředků příliš nízká. Je potřeba se postarat o to, abychom dostávali co největší co nejvíce z těchto špatně vynaložených prostředků. A doufám, že této zprávě se dostane hodně pozornosti na půdě Rady a účenských států a že se zlepší náš boj proti podvodům v Evropské unii. Děkuji teď paní Ivanova na dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně, drazí kolegové. Bohužel tato zpráva znovu konstatuje, jaké procento výdajů bylo vynaloženo neoprávněně. Bohužel tyto údaje nejsou dostačující k tomu, aby mohla být přijata opatření na zavedení disciplíny v členských státech. Hodně kolegů zde říkalo, že se zde jasně nerozlišuje mezi nesrovnalostmi a podvody. A já si myslím, že ten přístup k nesrovnalostem je velmi obecný. Nemůžeme tedy přijmout eh, odpovídající opatření. Jsem ráda, že v zemědělství jsou normy dodržovány z 95 Nicméně to nulové procento nesrovnalosti v některých státech, to mně připadá takové trochu podezřelé. Nevím, zda jsou to důvěryhodné údaje. Myslím, že se kontrola zlepší, pokud budeme mít k dispozici konkrétní údaje, pokud jde o kontrolní a řídící systémy v členských státech, abychom zaručili vyšší úroveň efektivity. To nulové procento nesrovnalostí podle mě pouze svědčí o tom, že jsou zde nefunkční systémy. A naopak, podle údajů účetního dvora alespoň 30 nesrovnalostí by mělo být konstatováno ze strany národních úřadů před validací ze strany komise a myslím si, že všechny členské státy udělají všechno pro to, aby zlepšili své mechanismy na detekci a opravu chyb. Já bych ráda požádala komisi, aby udělala všechno, co je nutné k tomu, aby se sbírala informace, pokud jde o kontrolní a řídicí systémy v členských státech a také pokud jde o adekvátní opatření, aby se napravily tyto chyby. Děkuji vám, paní Ivanová, a slovo má paní Ayala Sende na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. I já blahopřeji svému kolegovi za to, že odvedl takový kus práce v tak konfliktním tématu, jako je ochrana finančních zájmů společenství. Chci mu poděkovat za jeho zájem, za to, že se snažil identifikovat definice podvodu, podezření z podvodu, nesrovnalosti a chyby. Obecně se toto vše směšuje a Potom se objevují čísla, která vyvolávají skandály. Zajímal se také o lhuty spouždění, ke kterým dochází mezi odhalením chyby a oznámením této chyby. To také působí složité situace. Chci také připomenout, že v těch cyklech jsou také definitivní čísla. A poslední cyklus, který byl uzavřen, byl rok 99 eh, a teď pouze zahajujeme nový cyklus 2000 až 2006 eh, z uzávěrky z roku 2004, takže definitivní čísla budeme moci vzít v úvahu pouze v tomto okamžiku. Chci také podpořit OLAF a deontologický kodex a také chci říci, že je třeba zaměřit se na podvody ve vztazích eh, s Čínou a azijskými zeměmi. Děkuji, je mi líto, že vás musím přerušovat, ale čas nás tlačí a pan Kocolína má slovo na jednu minutu. Děkuji, já chci poděkovat zpravodaji. Naráží se zde na novinky ve změnách komunikačních a kontrolních systémů. I proto zde máme velmi interregionální systém. Členské státy musí sdělovat tyto chyby. Zpráva několikrát eh, se podivuje nad eh, nízkou úrovní chybovosti a podvodu, pokud jde o strukturální fondy a nahlášené úrovně ze strany členských států, musíme zde velmi jasně přistoupit k předaným statistickým údajům. Myslím si, že je zde také velmi dobře upozorněno na neefektivitu získávání těchto špatně vyplacených zdrojů. Boj za legalitu a transparentnost při vynakládání evropských prostředků zatím ještě nepočítá s plnou spoluprací členských států, vlád a evropských institucí. Proto si myslím, že je dobré, že se zde žádá revize komunitární normy výběrových řízení. A je důležité eh, mít evropský seznam příjemců evropských fondů. Děkuji a nyní má slovo pan Stavrakakis na jednu minutu. Děkuji i já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za skvělou práci, protože tady jde velmi důležitou věc, tedy ochranu finančních zájmů společenství a boj proti podvodu. Myslím, že ta zpráva vyčerpávajícím způsobem popisuje všechny eh, mechanismy, které mají členské státy k dispozici, aby zabránili podvodům. Víme, že se to týká zemědělství, ale i dalších eh, oblastí. Týká se to tedy i předstupních eh, fondů a monitoring, který provádí OLAF ve svých eh, eh, každoročních zprávách. Této zprávě jsou obsaženy prvky, které jsou velmi důležité a které bychom měli využít v naší diskusi, a která se bude týkat revize těchto mechanismů. Děkuji teď, pan Kalfin. Doufám, že i vy dodržíte svůj časový limit. Děkuji vám, paní předsedající, pane komisaři. Budu mluvit eh, bulharsky. Rád bych poděkoval panu zpravodaji za velmi pečlivou práci, kterou odvedl. Myslím, že eh, se zase prokázalo, že parlament pečlivě dohlíží na to, aby peníze daňových prostředníků byly, pardon, daňových poplatníků byly využívány co nejúčelněji. A chceme vyzvat komisi k tomu, aby zavedla jasnější a transparentnější pravidla v této oblasti, aby eh, správně definovala ty pojmy podvodu, nesrovnalostí, ale i podezření eh, z spáchání podvodu tak jak se to uvádí v závěrech této zprávy. Je také potřeba mít jasnější pravidla pro poskytování informací ze strany členských států, včetně těch národních prohlášení, které by měly být eh, auditovány. Držela jste se výborně času, máme nyní catch the eye,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 Velká eh, měrou se evropské fondy eh, utrácejí nesprávným způsobem a eh, podvody i nesrovnalosti stoupají. Já už to opakuji neustále. Nemáme zatím účinný způsob s tím bojovat, ale nyní už takový způsob začne existovat, což je elektronické zadávání veřejných zakázek. V Rumunsku čelíme obtížným úkolům v oblasti boje s nezákonným eh, konáním a v této oblasti se snaží policejní orgány, orgány vynucování zákona, celní orgány už jednat. Potřebujeme však posílenou spolupráci, výměnu zkušeností se zeměmi západního Balkánu, tak abychom zajistili ochranu finančních zájmů Evropské unie. Zejména hovořím o um, pašování cigaret, což je velká černá díra v rozpočtu. Děkuji. Jedna minuta. Paní, pan Obermajer. Mnoho se páchá z nevědomosti, avšak eh, u eh, podvodu to neplatí. Tam je trestní záměr a kdo se například eh, na základě nesprávných údajů něco opatří, tak často se na něj díváme jako na Robina Hooda, nikoli jako na pachatele trestného činu, což avšem je na úkor našich peněz. Tady musíme mít systém vysokých eh, eh, trestů peněžních a zároveň zcela jasná oblast odpovědnosti v oblasti finanční přece nemůže být tak, že eh, OLAF a Evropský parlament si navzájem brání ve vyšetřování a eh, politika soudržnosti všechny agentury, to se musí znovu promyslet tak, aby se dalo včas eh, zasáhnout v zájmu lepšího pořádku. Děkuji, pan Píper, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Eh, páchání trestných činů v oblasti eh, eh, peněžních prostředků Evropské unie sice kletá, klesá, přesto je to záležitost kriticky důležitá, zejména když myslíme na ty členské státy, kde se něco vyplatilo nesprávným způsobem a pouze částečně se do daří tyto peněžní prostředky získávat zpět. To se musí zlepšit a e, v tom následujícím roce se musí členskému státu pozdržet platba těch e, nových e, peněžních prostředků při nejmenším do doby, než vrátí to, co utrácel nesprávně. Rovněž se musí vše včas hlátit vidíme, že některé státy prostě nic nehlásí a řídí se zásadou, že když něco neohlásí, tak eh, se jim to nějak podaří eh, vše zamést pod koberec a tady si myslím, že komise musí zlepšit eh, systém kontrol. Děkuji panu Piperovi. Vážené kolegyně, kolegové, tím jsme ukončili část Catch the Eye a nyní pan komisař Semeta má znovu slovo. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat panu Ivanovi za velmi konstruktivní práci a chci poděkovat také za příspěvky do rozpravy, které my rozhodně zohledníme v komisi, až budeme připravovat zprávu za rok 2010. komise eh, zlepší obsah a formát eh, těch každoročních zpráv o výdajích v souladu s článkem 325. Pracujeme na dalším zlepšení statistických údajů, které dáváme k dispozici, ale chápeme, že je možné to dále zlepšovat. Některé informace pocházejí od členských států. I tady potřebujeme lépe rozlišovat mezi podvody a pochybeními. A souhlasím naprosto s paní Gresle, že je možné v těch systémech, které mají zabránit eh, nesrovnalostem, je možné ještě celou řadu věcí zlepšit. Co se týče transparentnosti příjemců, na tom také pracujeme. A myšlenky, které tady zazněly, budou také za ty do úvahy. Komise je toho názoru, že přes opatření přijatá členskými státy boji proti korupci a podvodům vedla ke zlepšením, ještě pořád eh, je možné zefektivnit tato opatření. Například pan eh, Gajer se zmiňoval o údajích, které já nemohu potvrdit. Musíme si uvědomit, že podvody nejsou čistě problémem jednoho členského státu. Podvody eh, se velmi často páchají i přes hranice. Takže k něm dochází i v tom státě, o kterém jste hovořil vy a měli bychom se zabývat eh, tím, jak zlepšit obsah našich výkazů a zprávy za rok 2010. A já si myslím, že tato zpráva bude velmi kvalitní. Děkuji vám, pane komisaři. Teď ještě dám slovo panu zpravodajovi, panu Ivanovi na dvě minuty. Já bych chtěl poděkovat panu komisaři a všem kolegům, kteří přispěli nějakým způsobem eh, k této zprávě a vystoupili v diskusi. Chci poděkovat stínovým zpravodajům, se kterým my se mi velmi dobře spolupracovalo. Myslím, že ta zpráva je výsledkem eh, této dobré spolupráce. V každém případě bychom měli co nejlépe definovat eh, rozdíly mezi podvodem a pochybením. Určité, určitá míra pochybení je možná tolerovatelná, ale nemůžeme tolerovat žádné podvody. A prohlášení eh, o těchto podvodech musí být podepsána nejvyšším politickým činitelem v každé zemi. A dále je potřeba, abychom zlepšili také eh, nakládání s vlastními zdroje v evropském rozpočtu. Co se týče legislativy v oblasti zadávání veřejných eh, zakázek, je možné říci, že mnoha zemích se potýkáme s přebujelou byrokracií. Na jedné straně je ta byrokracie zaváděna, aby zabránila podvodům, ale na druhou stranu její komplexita vytváří prostředí, ve kterém je možné páchat tyto podvody. A někdy ty podvody je možné vystupovat až k politickým představitelům nebude. Dále si myslím, že bychom měli přistoupit k přerušení plateb těm státům, ve kterých, ve kterých dochází k podvodu a tím donučíme tyto země, aby bezodkladně reagovaly na tyto případy. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Dámy a pánové, naše rozprava je ukončena a zítra ve 12 hodin se o této zprávě bude hlasovat. A nyní eh, přistupujeme k otázkám.